Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your... Dobré ráno, dámy a pánové, poprosím vás, abyste zaujali svá místa. Není nás příliš mnoho, ale očekávám, že další kolegové ještě každou chvíli přejdou. Já to vždycky očekávám. Takže já bych nejprve chtěla říci, že vás všechny vítám na poslední schůzi našeho výboru pro regionální rozvoj v tomto legislativním období. Nejprve se chci zeptat, zda souhlasíte s návrhem pořadu jednání. Můžeme ho přejmout. Děkuji. E, protože dnes máme určitá omezení, která ještě <clears throat> určitá časová omezení, která vysvětlím, tak navrhuji, abychom bod 4 a 5 projednali zároveň. Jedná se, bod čtyři je výměna názoru s komisařkou pro regionální politiku Korinou Kretu, je o politice soudržnosti. A pak vlastně bod pět je politika soudržnosti, takže si myslím, že by bylo dobré, abychom ty body propojili, abychom to neopakovali. Pokud souhlasíte, tak eh, návrh pořád na jednání přijat. Nyní schválení zápisu ze schůzí 21. března 2019. Ten zápis je k dispozici na webu, jak víte. A navrhuji, mm, jako mm, obvykle, pokud tedy nebudou během této schůze vzneseny námitky, bude tento zápis považován za schválený. Mám ještě několik oznámení předsedkyně. Takže první, chtěla bych vám připomenout, že koordinátoři výboru ROGI eh, měli schůzku na konci schůze výboru 21. března a učinili rozhodnutí, která jste všichni dostali e-mailem. Souhlasíte s těmito rozhodnutími? Děkuji. A eh, tato doporučení také budou ještě zaznamenána do zápisu eh, z jednání z dnešní schůze. Druhé sdělení, které mám včera dopoledne Eh, jsme se sešli společně s panem Nisternorem, Krélem a Celerem, také společně s koordinátory výboru Koter, pardon, komise Koter, výboru regionu, měli jsme pracovní snídani. Hovořili jsme o, nebo jak si, jsme se snažili jak si přeskoumat, jak probíhala naše spolupráce během posledních pěti let a snažili jsme se najít způsoby, jak bychom v tom mohli pokračovat v té spolupráci i v dalším legislativním období Evropského parlamentu. Výbor regionu navrhl, že by mohl schrnout tyto body eh, eh, ve formě memoranda a že by tedy předseda těchto výborů potom mohl mm, zaslat toto memorandum stávajícím i budoucím členům. V současnosti připravuje návrh memoranda sekretariát, zatím ještě nebylo nic podepsáno, Eh, ani nebudeme asi podepisovat nic, je to zkrátka takový dokument, který popisuje naši společnou práci. Další oznámení. 11. července bude organizována komisí Koter a také Aliancí pro soudržnost eh, schůze, která se týká úlohy partnerských dohod v budoucí politice soudržnosti mohou se zúčastnit stávající i budoucí členové výboru REGI. Sekretariát vám zašle podrobnosti o té schůzi, jakmile budou k dispozici um, podrobnosti, které zatím ještě nemáme. Třetí oznámení. Chtěla bych vám připomenout, že na konci dnešní schůze bych vás ráda pozvala na skleničku. Doufám, že budete moci chvilku zůstat a společně tedy si připijeme na konec tohoto legislativního období. Já bych vám při té příležitosti chtěla popřát všem mnoho štěstí a mnoho úspěchů ve vašich budoucích plánech. A také bych chtěla popřát eh, štěstí a eh, úspěch i budoucímu výboru regie a také budoucímu komisaři nebo komisařce pro politiku eh, regionu. No a ještě mi dovolte připomenout, že toto je úplně poslední schůze výboru pro regionální rozvoj. Já chci říci, že, jsem, eh, že je mi velkou ctí, že jsem mohla být předsedkyní a snažila jsem se vždycky tedy být přítomna, pokud jsem mohla být. Eh, chtěla bych vám, paní komisařko, při této příležitosti poděkovat za vynikající spolupráci. Chtěla bych dále vyjádřit díky všem členům Výboru pro regionální rozvoj za jejich úžasnou práci, také za podporu, kterou jste mi vyjadřovali. Také děkuji za společné úsilí a myslím si, že můžeme Eh, být rádi i eh, můžeme se radovat i z našich úspěchů. Dostali jste všichni ten dlouhý seznam všech věcí, které se nám, podař, které se nám podařilo, ehm, který mm, vypracoval sekretariát, takže opravdu ten seznam eh, všech těch našich úspěchů mm, budí dobrý dojem. Děkuji vám všem. Děkuji také sekretariátu za vaši napomoc a také děkuji všem útvarům rady a pracovníkům rady také děkuji všem předsednictvím, s nimiž jsme spolupracovali, byla jich celá řada. Byli to hmm, různí eh, zástupci, měli různé postoje, ale všichni byli velice kooperativní. Také bych chtěla poděkovat našim politickým poradcům a vám bych ráda poděkovala zvlášť za vaši vynikající práci, protože tento seznam všech úspěšných věcí, které jsme dokončili, by určitě neexistoval bez vaší odborné erudice a bez vysoké míry vaší profesionality. Také bych chtěla děk, poděkovat i všem útvarům Evropského parlamentu, sekretariátu Evropského parlamentu. Děkuji vám všem za vaši podporu, také za vaši trpělivost. Eh, také vám děkuji za to, že jste měli trpělivost i se mnou. Rovněž si myslím, že mm, nakonec to všechno vedlo k dobrým výsledkům. Děkuji také dalším útvarům Evropského parlamentu, děkuji právní službě Evropského parlamentu a všem dalším, kteří nám pomáhali při naší práci. Také bych ráda poděkovala tlumočníkům a Eh, většinou děkujeme tlumočníkům na konci každé schůze, ale ještě bych ráda zdůraznila, že bez tlumočníků by se nám také nedařilo. Eh, v některých eh, případech si rozumíme, ale určitě s tlumočníky je to jednodušší a snazší. Takže děkuji, No a nakonec bych ještě ráda poděkovala také všem hostům a všem účastníkům, kteří se účastnili našich jednání. Například jste byli zástupci nevládních organizací, univerzit a dalších různých eh, jiných subjektů. Také třeba zde byli někdy i zástupci i různých bank. A chtěla bych říci, že všechny tyto subjekty také hrály proaktivní roli. Tak, teď už eh, dám slovo <clears throat> paní komisařce pro regionální politiku. Možná si pamatujete, kdy jsme když jsme zde měli paní komisařku poprvé, možná vám to připadá, že to bylo někdy včera, ne, není to tak, bylo to před pěti lety. Společně se nám podařilo mnoho práce a paní komisařce teď dávám slovo. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, Evropského parlamentu, dámy a pánové. Ano, skutečně vypadá to jako včera, když jsem tady byla na slyšení jako komisařka po eh, osmi letech členství v Evropském parlamentu. Pro mě je, je obtížně uvěřitelné, kolik času uplynulo. Ale možná to tak nepocitujeme, protože e, máme takovou emocionální chvíli, dnes, ale je to také určitá chvíle eh, oslavy naší eh, společné práce eh, parlamentu komise. My jsme všichni věnovali mm, veškerou energii naší tedy závazku vůči Evropě a představě, že žádný region by neměl zůstat pozadu. Takže se mi zdá, že to je vhodná chvíle se zamyslet nad naší prací a nad eh, všemi těmi eh, dobrými věcmi, které jsme, eh, kterých jsme dosáhli. Takže bych chtěla všem poděkovat, všem personálu, tlumočníkům, zpravodajům. My jsme společně jezdili do regionů, které reprezentujete. Já si skutečně myslím, že se nám podařilo dosáhnout řady věcí společně. Myslím, že naše, náš první úspěch byl eh, eh, zajistit, aby žádný region nezůstal pozadu. Víte, že hm, jak to vypadalo před dvěma lety, jsme si byli téměř jistí, že nebudeme úspěšní. Ehm, my jsme se k tomu tedy zavázali od začátku a pamatujeme si, že eh, i na obtížnou ne časy v roce 2015 během ekonomických problémů. Kohezní politika v Řecku byla zablokována z nedostatku kofinancování. Spolupracovali jsme rychle, bylo zvláštní opatření pro Řecko, kde blokovalo rozpočet, umožnilo Řecku dokončit důležité infrastrukturní projekty eh, v sociální, zdravotnické, infrastrukturní oblasti. A já děkuji parlamentu za rychlou změnu legislativy a naši spolupráci. Také jsme spolupracovali mm, na eh, regionální iniciativě, která byla velmi důležitá to je i jádrem kohezní politiky, je to i mně osobně blízké, jak transformovat regiony a dostat je na cestu udržitelného rozvoje. My, komise a parlament, jsme na tom spolupracovali ruku v ruce a měli bychom být pišní na to, čeho jsme dosáhli. Také jsme um, dosáhli úspěchů v dalších oblastech, to cílený přístup tam, kde je to potřeba, což vedlo k novým pilotním projektům průmyslové transformace uhelných regionů v transformaci, založených na principech ehm, mm, e, regi- e, založených e, regionů, které dohánějí rozvoj ve spolupráci s příslušnými aktéry. Takže eh, po naučení ehm, ehm, informovali návrhy další kohezních politiky po roce 2020 a my víme, jak chcete zajistit, aby tato kohezní politika pro další programové období 2021 až 2027 byla úspěšná. Důraz je na ekonomické transformaci, politický cíl 1, tržní koncentrace fondů. Všechno to začalo Eh, iniciativou mm, regionů, které se rozvíjejí. Bohužel nemohu mluvit o detailech spolupráce s, ne- s periferními regiony. Spolupracovali jsme s panem Maskurem, panem Omarji, o ultraperiferních regionech. Tam jsme pili, udělali jsme pro ně, co bylo v našich silách. Um, situace katastrof, tak tady je fond Solidarity, byl k dispozici mnoha zemím během obtížné doby v Itálii, v Portugalsku nebo kdekoliv udeřila přírodní katastrofa, pomoc během uprchlické krize. Čas mi také nedovolí zacházet do detailů úspěchu kohezní politiky ale mohu vám dát nějaké čísla. Více než milion podniků dostalo podporu, 400 tisíc nových pracovních míst do konce období. Pro mě e, v komisi, no, pro komisi, Evropský parlament, jsme společně hledali řešení, vyslali jsme jasný signál A myslím, že ten signál, který jsme vyslali, mm, že nechceme, aby někdo zůstal pozadu, žádný region. A tento princip eh, se odrazil ve zprávě z roku 2017, což mm, o stavebních kamenech do budoucna. děkuji Karsten, ta tady není. Eh, odvedla vynikající práci všem zpravodajům, stínovým zpravodajům a na této zprávy byl tento princip aplikován na návrh komise po roce 2021. Já jsem vděčná za všechny vaše příspěvky a myslím, že mm, ozvěnu vašich zpráv najdete v budoucích návrzích. Máme politiku eh, vyváženou, distribuci zdrojů pro všechny eh, regiony. Vlastně jsme navýšili zaměření se na hlavní výzvy ekonomické transformace a přechodu na nízkokarbonovou ekonomiku při eh, kritické podpoře velkých infrastrukturních investic a sociálních investic do zdraví, školství, vzdělání. To by nešlo bez vaší aktivní podpory, takže vám děkuji a jsem vděčná. Pak je tady další skupina úspěchů, kde se nám podařilo přiblížit politiku občanům. Komunikace byla prioritou v mém mandátu a jsem ráda, že jsme našli společnou cestu. Byla tady výzva během mandátu, viděli jsme, že podle Eurobarometru pouze jeden, jeden ze tří občanů ví, co Eh, dělá kohezní politika pro lidi a v jejich sousedství. A mm, byla jsem ráda, že jsem, nebyla, že jsem nečelila této výzvě sama. Byli jste, stáli jste při mně, vaše služby, vaše podpora byla klíčová, naše úsilí se navzájem doplňovalo s vaší, naší interaktivní platformou, co pro mě Evropa dělá. Nebylo důležité ukázat občanům, mm, to projekt v regionu. Je to klíčový tedy e, klíčová otázka, kde občané mohou sledovat pokrok kohezní politiky. Také si cením vaší podpory pro sedm kroků, které jsme zahájili s komisařkou Tysonovou v květnu 2017. Tato podpora vedla již k, e, k 1700 akcí v celé Evropě. Eh, které navštívilo 450 tisíc lidí, což je obrovský úspěch. Ukazuje občanům, co dobrého vlastně Evropa dělá v jejich regionu. Také vítám eh, podporu lokálního rozvoje, místního rozvoje. Eh, máme 1400 strategií lokálního rozvoje kde dávají občanům slovo při návrhu a implementaci programů. To je jedna z pěti priorit. Eh, Evropa eh, blíže občanům umožňuje lokální rozvoj v venkovských oblastech, podporuje spolupráci mezi místními orgány, komunitami a určitého pocitu místního vlastnictví kohezních programů. Tady vítám podporu parlamentu městské agendě Evropské unie. Také vám děkuji za podporu přeshraniční spolupráce. Pascal Arimont, eh, přeshraniční spolupráce je jedno z nejvíce viditelných aspektů evropských projektů. Ukazuje, že Evropa je tady. A že ji budujeme společně a děkuji vám za trpělivost a předložení tohoto tématu. To též platí pro makroregionální strategii. Evropský parlament eh, sehrává zásadní roli pro makroregionální strategii. Aby byla úspěšná, je potřeba stálá politická podpora, vaše role byla klíčová. Když se podíváme zpátky, tak myslím, že se nám podařilo vytvořit i podmínky pro zjednodušení a lepší implementaci. Víte, kolik hodin si stěžujeme eh, na složitost těch postupů a byrokracii. Víte, když jsem mm, se zhostila úřadu, tak jsme si uvědomili, že musíme snížit administrativu, eh, učinit to více uživatelsky přívětivé. V rámci omnibusu je eh, ta možnost zjednodušených nákladů eh, a další zjednodušení pro malé projekty. To by nebylo možné bez aktivní podpory zpravodajů pana Van Nistroje, paní Konstanc Krell, takže vám děkuji a prosím předejte moje poselství Konstanc. Lambert, myslím, že vám eh, chci také tedy poděkovat ehm, za spolupráci. Já vím, že nekandidujete v příštích volbách, ale budeme i nadále kolegy a přáteli a vaše zkušenosti jsou cené. Já chci říci, že vám chci poděkovat. Samozřejmě mám tady zvláštní eh, poselství pro Iskru, ale vy všichni jste byli klíčový. Vy jste všichni z toho, z terénu z, z, a pro mě je důležité eh, se s vámi bavit i na neformálních setkáních, abychom se mohli rozhodovat, aby komise zohlednila vaše zkušenosti konkrétní, lokální. Vedle omnibusu jsme eh, zahájili přípravy zjednodušené kohezní politiky po roce 2021. Jsem řekla, vaše aktivní podpora byla klíčová. Navrhli jsme 80 opatření, které by zjednodušilo implementaci. To všechno znamená, že programy budou eh, se moci více zaměřit na beneficienty a eh, solidní výsledky. To jsou tedy konkrétní úspěchy a já si skutečně myslím, že se můžeme vrátit domů a říci, že jsme bojovali za to, aby žádný region nezůstal stranou, za lepší implementaci, že dobrá práce, která byla odvedena, musí pokračovat i do budoucna. Také chci poděkovat paní předsedkyni za ty dlouhé hodiny v trialogu. Bohužel nebylo možné se dohodnout na novém nařízení rozpočtu během tohoto mandátu před evropskými volbami. Pro nás by bylo skvělé, abychom se shodli do voleb, abychom mohli začít implementaci prvního, eh, první 21 na eh, příštího programové období, ale já skutečně doufám, že do konce roku bude schoda, protože musíme mít programy aby se to stalo, tak legislativní balíček musí být přijat co nejdříve. Já mám jenom chválu pro výbor Regi. Vy jste pracovali neúnavně pro výbor Regi. Že chci poděkovat paní eh, předsedkyni, zpravodajům, paní Král, Novakov, Kosolinu, Arimu to, to vy byste tvrdě pracovali na přípravě stanovisek k jednání. Bohužel jsme, je to v rukou rady. A já si cením toho, že jsme v mnoha bodech měli společný názor a doplňovali jsme se v trialogu. Také oceňuji konstruktivního ducha k trialogu, jak jsem řekla, a jsem trošku zklamaná, protože se nám nepodařilo dosáhnout dohody ve všech blocích. Doufám, že příští parlament bude pokračovat v našem, naší práci. Na závěr, dámy a pánová, pět let, ano, uplynulo rychle. Jsem tady naposledy před vámi jako komisařka pro regionální politiku. Doufám, že se vrátím jako vaše kolegyně někde. A jsem pišná na to, co jsme společně udělali. na ta zvláštní, říká zvláštní opatření, ehm, ať periferní oblasti, městské oblasti, omnibus, program po eh, roce 2021. Spolupracovali jsme a já jsem nemohla mít lepší partnery. Bylo mi ctí s vámi spolupracovat a přeju vám hodně eh, úspěchu do budoucna, vám i vašim rodinám a doufejme, že se sejdeme znovu a ať to bude kdekoliv, tak věříme, že jsme udělali, co jsme mohli pro naše občany, pro Evropu, pro naše regiony Toto je mm, věc, kde bych normálně vám poděkovala za pozornost tady v této fázi, ale tentokrát řeknu děkuji vám za všechno. Thank you, Commissioner. Děkujeme, paní komisařko. Pro nás je čest i radost eh, s vámi vést rozpravu, jako vždy, pokaždé, jako vždycky, když jste přišla do výboru pro regionální rozvoj. Já jsem navrhla, abychom eh, dnešním eh, programu spojili dva body, výměnu názoru s komisařkou a také diskusi o politice soudržnosti a o mm, dosavadních výsledcích a budoucích výzvách politiky soudržnosti. Dovolte mi teď podělit se s vámi o pár čísel, které jsou v um, přehledu, který sekretariat vypracoval a který každému zaslal. Možná ne všichni jste ho již obdrželi, nebo možná jste ještě úplně neměli číst čas si ho prostudovat podrobně. Já bych ráda připomněla, že se nám podařilo dosáhnout dohody v prvních čteních ve třech hlavních legislativních návrzích, které se týkají budoucnosti politiky soudržnosti. Nařízení o společných ustanoveních, nařízení o Evropském fondu regionálního rozvoje a kohezním fondu a o Interregu, plus je tam ještě Evropský přeshraniční mechanismus. To byla témata, za něž jsme byli zodpovědní jako výbor a tam se nám podařilo dosáhnout dohody, respektive schválení v prvním čtení v plénu. Velice ráda jsem si včera vyslechla ve výboru regionu, kde jsem byla přítomná na rozpravě, že regiony opravdu naši práci oceňují a chápou, jak obtížné bylo dosáhnout rady mezi Evropským parlamentem a radou. Ale první čtení v Evropském parlamentu, nebo respektive ta dohoda v první čtení, to je něco, čeho si opravdu cení a rozumí naši práci a také nám k tomu poblahopřáli. Další takový eh, úspěch. Celkem jsme mm, celkem zde proběhlo 16 legislativních eh, postupů, některé z nich byly mm, zrychlené nebo urgentní. My jsme to eh, vždycky pochopili, když, o nás, když, to ona, když nás o to komise pochopila, eh, požádala. Také jsme připravili 25 legislativních stanovisek pro jiné výbory což je také i e, signál toho, že ta spolupráce s ostatními výbory byla dobrá. Jedno z takových e, specifik tohoto výboru v tomto legislativním období je to, že ta spolupráce s ostatními výbory byla velice dobrá. Také zde byla velice dobrá míra na vzájemného porozumění. Velice málo kdy docházelo k nějakým e, konfliktům zájmu s ostatními výbory. A mohu říci, že pokud k ním došlo, tak jsme většinou nakonec eh, vítězili v těch konfliktech. Také jsme vypracovali 29 nelegislativních zpráv, v nich jsme eh, vysvětlili svou politickou, své politické stanovisko na klíčové otázky a plus tam ještě bylo sedm prováděcích zpráv. Eh, to nebylo příliš oblíbené a některé jiné výbory takových zpráv vypracovaly mnohem méně. My jsme jich vypracovali sedm, těch prováděcích zpráv, některé byly velice zajímavé, například paní Damato, ta vlastně začala, otevřela dveře těm prováděcím zprávám, takže bych jí chtěla poděkovat. Také jsme uspořádali 15 delegací, kterých se zúčastnili členové výboru Regi, aby viděli, jak vypadá provádění politiky soudržnosti v praxi. Takže to je z mé strany teď vše a nyní otevírám prostor členům výboru Reginy. Prvé dostanou slovo koordinátoři. Máme zde dnes přítomné tři koordinátory, takže nejprve pán Van Nistelrooy, máte slovo. Děkuji. Já vím, že ta první, ten, ten první projev většinou, tomu většinou všichni dávají, kladou více pozornosti, takže budu velice opatrný. Takže já bych nejprve chtěl poděkovat paní komisařce, protože ten začátek byl vynikající. Když jsem paní komisařka přišla jako kandidátka na slyšení, eh, někdy, když přijde nějaký eh, kandidát, eh, Vlastně my jsme vždycky říkali, že je důležité zaměřit se na takzvanou inteligentní specializaci, smart specialization. A vždycky jsem říkal, že je důležité, že to je důležité pro evropskou konkurenceschopnost. A potom tedy proběhlo to slyšení s paní komisařkou a já vám řeknu jednu věc. Samozřejmě, že většinou je to, se tam na tom slyšení je spousta věcí. Jde o to, že vlastně ta, ta, ten výbor si má eh, eh, připravit otázky většinou písemně, je to takový formální postup, dáváme, připravujeme otázky pro paní komisařku a, <clears throat> a vy jste potom říkala, no a pan Van Nistelrooy se ptal na tu inteligentní specializaci, eh, vlastně hovořila jste o tom v tom slyšení, ale já chci říci, že já jsem vlastně tu otázku nakonec formálně jaksi nepoložil, ale přesto se to tedy k vám nějak dostalo, takže chci říci, že opravdu někdy se to děje, tyto věci. A když se teď podíváte, jaké máme výsledky já chci říci, že já pocházím ze země, která je čistým plátcem a mohu říci, co to znamená. Znamená to, že mě stále všichni eh, kritizují, protože jsem příliš pozitivní ohledně politiky soudržnosti. Mm, já ale říkám, že politika soudržnosti je základ a drží pohromadě města, regiony i, i v oblasti, i v během krizích. Ale v Nizozemsku to tak lidé nevidí. A třeba mm, někteří, nějaký náš minister řekl, no my je všechno jenom platíme a nic z toho nemáme. Ale já, když jsem eh, mu dal nějaká čísla, eh, tak samozřejmě já jsem říkal, no ale eh, to není pravda. Máte, máte zase z toho jiné přínosy, ale on to zkrátka nějak nevidí. Takže si myslím, že celkově můžeme říci, že to, ty výsledky, které nakonec máme, vlastně výsledky pro všechny regiony jsou dobré. Došlo k modernizaci, došlo k tomu, že ta politika se přiblížila občanům. A myslím si, že to je dobrý výsledek eh, toho, co vlastně bylo vyplaceno z toho evropského rozpočtu. A já chci ještě říci, že nerad vedu nějaké prohrané bitvy, spíše chci už bojovat za něco do budoucna. Ale chci říci, že včera se konal neformální summit pro regionální spolupráci s Čínou. A víte, co tam říkali? Oni říkali, jak jste to dokázali, vy jste přijali 12 členských zemí, které byly poměrně chudé, pak do toho ještě přišla ekonomická krize, ale nyní vlastně je ta Evropa se zase z toho vzpamatovala. Také máme třeba velký rozvoj pobřežních oblastí, měst. Takže vlastně Čína říkala, že má podobné problémy. Dochází tam k depopulaci a tak dále. No a když se vlastně podíváte tedy na tu naši situaci, jak si pohledu mm, cizích očí, mm, tak uvidíte, že ta politika soudržnosti to není jenom takový nějaký uh, bylinkový čajíček. Je to silný uh, lék, je to něco, co funguje, pokud, uh, pokud to děláte dobře. A například naše paní předsedkyně Iskra Michajlová řekla, že jsme museli o hodně věcí zde bojovat, ale teď třeba, eh, když řekneme, že ty strukturální, že ten strukturální fond podpořen, to, vla, to vlastně neprosadil Ekon, to byla naše pozice. Takže to je také něco, co bych chtěl možná vzkázat budoucím poslancům, aby nepromarnili tuto šanci, kterou mají. Mohou modernizovat, mohou to různě upravovat během těch jednotlivých období, ale pak je také třeba řešit budoucí problémy, situaci uprchlíků, situace regionů, pak jsou zde třeba různé ty přírodní katastrofy, například zemětřesení. Takže to jsou všechno věci, kterým vlastně, které jsou důležité pro naše občany. Musíme být v tom flexibilní. Já chci říci, že když třeba přemýšlím o tom, jak to vypadá na venkově, tak to je to určitě je pro mě důležité. A vlastně i zde můžeme mít eh, vliv na to, jak to vypadá na venkově, jaký tam bude vývoj. Teď samozřejmě máme zde kompetence členských států, máme zde kompetence regionů a samozpráv. Ale eh, chci si, že v našich nových nařízeních máme pět priorit. Být blíže občanům, možná to někdy vypadá tak, že vlastně trošku ten systém je narušen, ale Občané by měli být blíže této politice a měli by také mít možnost, že se mohou na tom podílet a neměli by se dostávat do nějakých pastí populismu a nacionalismu. Takže je důležité všechny regiony mm, přijmout. A je také důležité, jak se k tomu bude stavět budoucí komise. Rovněž jsme říkali, eh, že zde byly pilotní projekty, ty byly také úspěšné. Regiony také převzaly takovou vůči úlohu třeba v eh, té mm, v různých nových trendech, jako je třeba přechod, eh, energetický přechod, nebo třeba i v oblasti sociální. Máme zde třeba oblast péče, pečovatelství. Mm, mohou zde být nějaké nové ekonomické modely, musíme to všechno sledovat. No a ještě, jak jsem říkal, pokud se na tu naši, pokud se na Evropu podíváte z vnějšku, třeba můžeme teď citovat to, co řeklo OECD v roce 2012. Řeklo, že Evropa vlastně přispěla k celkovému procesu. Také chci ještě tu říci digitalizace, automatizace, také demografické změny, urbanizace, stárnutí populace, migrace, klimatická změna. To jsou všechno témata, která musíme řešit společně já bych chtěla ještě všem poděkovat za vynikající spolupráci, všem kolegům, také samozřejmě všem pracovníkům, kteří nám usnadnili, umožnili práci. A myslím si, že celkově můžeme říci, že toto legislativní období bylo dobré. Um, so, Mr. Van Miltenberg. Um, pan Van Miltenberg, máte slovo. Děkuji, paní komisařko. Jak bylo řečeno na začátku mandátu, eh, když jste byla jako designovaná komisařka, někteří jim z nás se to zdálo, jako by to bylo včera, eh, po vší té práci, kterou jsme odvedli, tak jsme skutečně odvedli vynikající práci s vašimi návrhy, modernizovat kohezní politiku, aby v celé Evropě byla podpora investic solidarity, duchu solidarity. A myslím, že vám můžeme k tomu pogratulovat, ale sdílím vaše zklamání, co se týče legislativní práce. Eh, na konci mandátu je tady malý pokrok v CPR, ač to bylo jedno z, jedna z priorit rumunského eh, předsednictví, kohezní politika, tak tam není žádný pokrok, i když Rada na tom pracovala, na evropské teritoriální spolupráci, kohezních fondech regionálním na regulaci, nařízení Fondu regionálního rozvoje, ale doposud žádné trialogie, žádný konkrétní pokrok. Tady sdílím vaše zklamání, protože jsme očekávali, že kohezní politika je jedna z priorit rumunského předsednictví a čekali jsme víc. Ale je tady stále naděje, protože zítra budete v Bukurešti během neformální schůzky s ministry s odpovědnými za kohezní politiku. Budete tedy jednat s nimi a otázka je, jaké bude vaše poselství hlavní. Protože evidentně budete diskutovat témata jako zpráva fondů, také ve vztahu k evropskému semestru, Eh, tematické koncentrace, je tam um, několik pozic na úrovni korepéru, tak jsou tam tedy postoje v radě, které nevždy jdou z, bez smyslu vašich návrhů a také e, jsme viděli, co s, e, bylo přijato v plénu v kohezních fondech před dvěma týdny a moje otázka je, co se pokusíte sdělit ministrům jako hlavní poselství. Jedna z mých um, otázek, co se týká té um, eh, postoje rady k eh, nařízení EDF, kde chtějí výjmout složku 5, která je v eh, nařízení o evropské teritoriální spolupráci. Pro Evropu je to klíčové, pokud chceme být v čele inovací, pokud nechceme prohrát ti Američanům, Číňanům, abychom měli dostatečný rozpočet na interregionální inovace a investice. Je mi to blízké téma, protože samozřejmě regionální politika není jenom o solidaritě, o snižování regionálních disparit, ale také o to, aby Evropa byla silnější na globální úrovni. Otázka je, jak zabráníme tomu, aby tento bod ne, nakonec vypadl, nebyl v HTC nařízení ani nařízení kohezní fondy Evropské regiona, fondy regionálního rozvoje. To je moje obava tedy, moje otázka je, zda to bude tématem i ve vaší diskusi zítra, zda to bude součástí hmm, eh, informace pro nové komisaře, bude, zda se budeme držet vašeho návrhu. Pak mám Další otázku týkající se městské agendy, tady je velmi důležité, aby bylo oficiální sdělení novému parlamentu o výsledku strategického tematického partnerství, abychom nezapomněli na evropskou agendu, aby i nový parlament měl zájem, co se týče hodnocení nového procesu. V neposlední řadě vám chci popřát hodně úspěchů ve vaší kampani. Samozřejmě je tady vždy víc práce. Jak jsem zdůraznila, chci vyjádřit eh, svoji vděčnost i jménem ostatních skupin za eh, spolupráci vždy nastane nový den, takže vám přeju hodně úspěchů, až eh, eh, budete scházet s ministry zodpovědnými za kohezní politiku a zaujmete pevný postoj jménem komise, jménem parlamentu, aby kohezní politika fungovala i v budoucnu. Děkuji vám. Děkuji, pane Van Miltenborg, a děkuji za připomenutí zítřejší schůzky v Bukurešti. Jenom abych vás informovala, budou tam naši zástupci, panu Marží, jako první místo předseda výboru Regi, pan Zeller jako místo předseda, budou e, zastupovat výbor Regi Evropského parlamentu na tento neformální ministerské schůzce a budou prezentovat úspěchy výboru Regi a naše e, postoje. Takže budeme mít naši účastníky, naše zástupce na zítřejší schůzce. Paní Demato, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také paní komisařce, že se dostavila mezi nás na naše poslední schůzi výboru Regi. Já osobně bych ještě ráda se ohlédla za těmi pěti lety volební období. Přijelo se mnoho opatření, čili jsme mnoha výzvům, jakožto poslanci či jakožto běžní občané. Zcela obecně řečeno, já jsem zastupuji v parlamentu hnutí pět hvězd. My jsme viděli, že panovala nejdříve velká nedůvěra vůči našemu hnutí pěti hvězd, které se poprvé dostalo do parlamentu v tomto volebním období. Spolupracovali jsme na mnoha tématech, na mnoha zprávách a vždy jsme se snažili prosazovat naši určitou specifickou vizi. Neboť mě, nám připadalo, že někdy se postoje hýr zde opírají určitá dogmata o jistou slepotu. My jsme šli tak trochu proti tomuto proudu a často se i stalo, že, nás, že nám pak parlament dal za pravdu. Zapojovali jsme se do boje proti klimatickým změnám, bojujeme za udržitelnost. Také jsme se věnovali problematice zemětřesení a veškerým opatřením proti tomuto fenoménu. A pak musím ještě říci, že politika úspor v podstatě stroskotala. Stroskotala proto, protože porušovala celou řadu zásad. Mohli jsme to sledovat jak v Portugalsku, tak ve Španělsku. Pro nás je skutečně nepochopitelné, že se komise snaží takovýto nástroj politiky úspor používat i nadále. Mám tím na mysli podmíněnost a my budeme v příštím volebním období bojovat za to, aby podmíněnost se evropských politik zmizela. Dále v Itálii docházelo k tomu, že se bojovalo vlastně proti práci. To přeci není možné. Co se týče nový Evropský sociální, Evropského, nového Evropského sociálního fondu, zde je možnost financovat z evropských prostředků opatření, jako je e, občanský příjem. Tedy ještě jednou e, se ukázalo, že politika, kterou my zastáváme, je správná. Paní komisařko, vážení kolegové a vážené kolegyně prosím vás, eh, uvědomte si, že naše delegace, eh, myslím, eh, během naší práce projevila, že jsme odpovědní, že nepropadáme nějakým falešným mýtům, že se snažíme stále realisticky hledat reakce, možnost řešení na všechny výzvy, kterým čelí naši Občané, kteří byli tak dlouho velice vzdáleni Evropské unii, jejím institucím Bruselu a ve Štrasburgu, jsme velice konstruktivně jsme se do, zapali do práce například na nařízení o společných ustanoveních, o interregu a dalších. Já jsem velice ráda, že jsem mohla přispět se svým osobním příspěvkem společně s mou delegací a takto schválit eh, zákonné normy, které jsou, myslím, velice dobré a jsou dobrým výchozím bodem pro práci příštího parlamentu. Co se týče interregu, díky našemu konstruktivního postoji a díky spolupráci, kterou jsme zde v parlamentu měli, se nám podařilo do do návrhu komise zapracovat jisté vylepšení. Například námořní přeshraniční spolupráce, která takto se stala jednou z prvních os. Co ještě říci? Návrh Evropské komise, co se týče nařízení o společných ustanoveních, kde jsou určité komplexní eh, pravidla, například eh, pravidlo N plus 2, které pro nás není dobré, pak je tady eh, transference do určitých specifických nástrojů, snížení míry spolufinancování. Toto tedy již bylo odhlasováno Evropským parlamentem a vždy je třeba si připomínat, jakých výsledků jsme dosáhli jakých úspěchů jsme dosáhli během posledních pěti let. Podařilo se nám navýšit podporu pro rozvoj našich územních. Zavedli jsme pravidlo N plus 3, dále se navýšily i míry spolufinancování. V únoru jsme to odhlasovali na plenárním zasedání a to byl další krok před, ale pouze ten první trialozích se nepodařilo dohodnout zásadní témata, ale my nedoplníme, aby tu otázku, kterou jsme nadnesli na podzim, eh, aby tato otázka tedy byla zcela odstraněná, potlačena. Mandát existuje potvrzen plénem a my budeme i nadále eh, v první linii hájit eh, těch, ty výsledky, kterých již bylo dosaženo. Co se týče Fondu pro rozvoj, zde je otázka tematické koncentrace. My jsme se to snažili opětovně pozměnit v tomu ku prospěchu lepšího rozvoje regionu. Já bych ráda své vystoupení uzavřela takovou pozitivní poznámkou. Myslím si, že sama, sama paní komisařka bude velice, sama velice spokojená s novým článkem 6, který eh, se týká zdrojů, fosilních zdrojů energie. Před dvěma týdny na plenárním zasedání paní komisařka byla velice odvážná, ukázala, že je schopná hledět vpřed do budoucnosti a eh, že zaručí, že nebudou nějaké eh, zbytečné ústupky. Jde tedy o to, abychom používali peníze na politiku koheze dobrým směrem. A ne proto, aby Děkuji tedy vám všem, paní komisařko, paní předsedkyně, děkuji všem pracovníkům administrativě parlamentu a děkuji také své skupině, eh, naší delegaci, mým spolupracovníkům. A doufám, že během příštího volebního období kolegové, kteří již nejsou na kandidátkách, by mohli přispívat do naší práce i jako občané, podílet, mohli by se podělovat s námi o svoje zkušenosti, abychom mohli nadále dobrým způsobem navázat na výsledky, které jsme dosáhli během tohoto volebního období. Děkuji, paní Damato. A nyní další kolegové, nyní pan Flak a pak pan, pan Rumnes a pan Polčák. Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, já v porovnání s předřečníky budu stručnější. Myslím si, že od Britů už jste toho slyšeli v posledních eh, týdnech dost. Tak já chci říct si, že jsem v tomto výboru byl dva roky, ale chci, eh, chtěl bych ocenit eh, dobrou práci i dobré záměry tohoto výboru i komisařů Možná se eh, osobně vrátím eh, na kratší dobu, protože budu kandidátem, omlouvám se vám. Eh, uvidí se, jak to tedy bude s tím odchodem. Možná, že nejvhodnější datum by bylo asi, kdyby jsme odešli na Halloween. No, tak já si myslím, že opravdu jsem zde nebyl příliš dlouho a ani asi bych se neměl ptát příliš na to budoucí období, ale chtěl bych tedy něco říct jménem delegace britských konzervativců a jménem celé frakce EKR. Myslím si, že dnes zde asi není žádný jiný kolega EKR, takže já bych eh, vám chtěl jejich jménem, paní komisařko, poděkovat za vaši práci během tohoto období. Také vám gratuluji, paní předsedkyně, za vynikající předsednictví tohoto výboru. A úplně poslední poznámku, pokud mi dovolíte. Asi bych eh, opakoval to, co už jste zaznělo a to, co už jste mnoho čas, často slyšeli. Spojené království, to, že Spojené království chce odejít, to není kvůli tomu, že máme nějaké nepřátelské pocity vůči Evropské unii. Spíše je eh, ve společnosti silný skepticismus vůči celému projektu Evropské unie, ale určitě eh, se tam dělá rozdíl mezi projektem Evropské unie a mezi Evropou. Jinak přejeme Evropské unii mnoho úspěchů a také přejeme to i všem Evropanům a členským státům. Děkuji. Děkujeme, pane Flakene, a děkujeme také celé britské delegaci a celé delegaci konzervativců za vaši konstruktivní práci a za vaši orientaci na partnerství. Takže také vám mohu za předsednictví výboru Regi poděkovat. Nyní pan Rus, máte slovo. Děkuji, dobré dopoledne, děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Já bych také chtěl u příležitosti toho, že toto je naše poslední schůze, chtěl bych eh, vám poděkovat eh, za to velice sympatický a rozumný způsob, jak jste předsedala těmto schůzím a také bych chtěl se připojit k veškerým slovům díkům, které zde zazněly, zejména na adresu paní komisařky, zaměstnanců parlamentu a také tlumočníkům, říká laskavě pan řečník. A e, samozřejmě také děkuji koordinátorům své kluby, a kolegovi, všem kolegům, kteří zde jsou. A děkuji také za to, za vše, co jsem se od vás mohla naučit. A bylo toho mnoho. Během 24 let jsem byl starostou, místním zastupitelem a mám tedy dobrý pohled na politiku koheze a musím říci, že velice rád trávím víkendy tím, že hovořím s mladými lidmi, kteří žijí Portugalsku. A mám tedy to srovnání, jak vypadá život Portugalsku před vstupem do EU a jak vypadal po vstupu EU. A to mě vede k tomu, že jsem zcela přesvědčeným Evropanem, protože já vidím přímé důsledky, pozitivní důsledky politiky koheze. Portugalsko by bylo zcela jinou zemí, kdyby politika koheze neexistovala. A já bych chtěl ještě říci na závěr, že budu velice rád, když bude politika koheze i nadále fungovat a Sam, dál, samozřejmě eh, si mi proto, aby programy fungovaly i nadále, tak aby občané jasně věděli, co pro ně Evropa dělá. Ale je třeba eh, občany informovat. Jeden z problémů naší evropské politiky spočívá v tom, že ten hlavní příjemce této politiky, samotní občané, oni často vůbec nevědí. Je tady určitý nedostatek komunikace těch místních odpovědných osob ale měli bychom zlepšit i naši komunikaci obecně, tak aby občané přesně věděli, co pro ně Evropa dělá a mohli si vážit tohoto příspěvku. Děkuji tedy vám všem a musím říci, že za těch posledních pět let já vidím problematickou jenom jednu věc, a to totiž to, že jsme všichni o pět let starší. Děkuji vám mnohokrát. Uh, thank you, thank you. Děkuji za ta slova a dě- děkuji. Nyní pan Polčák, prosím, máte slovo. Já bych chtěl poděkovat paní komisařce za její působení v eh, čele Eh, nejen našeho výboru, kde byla doplněna samozřejmě paní předsedkyní, ale kde jsme se snažili opravdu, eh, řekněme, postarat o roli kohezní politiky. Ujímala jste se funkce ve velmi nelehké době, vy jste zde zmínila několik krizí, já bych zmínil eh, vlastně tu ukrajinskou krizi, kdy jsme přebírali mandáty, řeckou krizi, vy jste ji sama zmínila, ta se dotkla dokonce kohezní politiky a potom zde máme krizi uprchlickou, která vlastně svými účinky neustále dodnes ovlivňuje evropskou politiku a brexit. tak to jsou skutečně krizem, krize které eh, otřásly tak trochu evropou a jsem velmi rád že vlastně po těchto krizích kohezní politika není eh, malou politikou evropské unie že je naopak eh, jednou z těch silných politik evropské unie a že jsme ji dokázali proti všem atakům společně s vámi řekněme uchránit na výsluní Eh, politik Evropské unie. Toho si skutečně cením a chtěl bych vám za to ve stručnosti poděkovat. Chtěl bych poděkovat všem koordinátorům za jejich činnost a chtěl bych rovněž eh, poděkovat paní předsedkyni za skvělé vedení výboru. Opravdu děkuji mnohokrát. Thank you very much. Ano, děkuji. Říká paní předsedkyně, není paní Doc Rodriguez. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V první řadě bych eh, chtěla poděkovat zejména naší paní komisařce za to, jak s námi spolupracovat, děkuji kolegům, zaměstnancům a samozřejmě děkuji mnohokrát eh, paní, naší paní předsedkyni, která vždy příkladným způsobem vedla naši práci. Já vám za to mnohokrát děkuji. Během těchto pěti let jsme tady měli momenty, které byly napjaté, ale myslím si, že to spíš bylo konstruktivní tenze, než nějak nekonstruktivní. Například se to týkalo do strukturálního dialogu sankce vůči Portugalsku a Španělsku. A já děkuji, že tehdy náš výbor hovořil jedním hlasem. Prožili jsme mnoho krásných eh, okamžiků a děkuji také paní komisařce a celé komisi za to, že vždy chránili velmi odlehlé regiony. Děkuji vám za to skutečně mnohokrát. A samozřejmě i za to, že jste se zasadovali za méně rozvinuté regiony. V budoucnu, myslím, musíme i nadále hájit politiku koheze. A nebude to jednoduché. Jsou tady ekonomické aspekty, ty jsou důležitý. Jde je tady aspekt investic, ale zároveň je důležité, aby politika koheze ukázala sílu Evropy a ukázala, že existuje solidarita mezi evropskými občany. Mně se zdá, a již to zde zaznělo, že tady je problém s komunikací. Někdy proto, že my, že národní a regionální vlády prostě nedokážou dobře prodat, čeho se dosáhlo. Jednak je to tedy problém administrativní, ale je to skutečně také problém komunikace. Způsob, jak komunikujeme s občany, já to říkám jakožto vyučující profesorka, je to, to je moje um, povolání, jsem vědkyně a profesorka. A musím říct, že k lidem se to prostě nedostává. Nedostává se to ani k mladým lidem, ani k starším lidem. Oni neví, co zde děláme. A proto si myslím, že nejenom poslanci a komise, ale veškeré evropské instituce by měly zjednodušit eh, svůj způsob, jak komunikují. Také proto, že tato komise, respektive náš výbor, by měl být hlasem regionu. A pokud se nám nepodaří informovat o práci, kterou zde odvádíme, a my tady oddělám, odvádíme velkou vnikající práci, ale pokud se nám nepodaří to lidem sdělit a vysvětlit, tak něco v pořádku není. A dále. Jsme před volbami. Ty volby nebudou lehké. Musíme bojovat s populismem a s demagogickým přístupem k politice. A tady je třeba si uvědomit, že nestačí říct, že populismus je špatný, že je to něco nového. Musíme tedy změnit naši strategii boje s populismem a s demagogickým myšlením. Musíme se snažit ochránit eh, ty dobré pocity, které stále ještě občané mají vůči Evropě. To by měl být náš hlavní úkol nyní v našem volebním boji. Děkuji. Děkuji. Pan Monskul, máte slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Máme, udělali jsme všechno, eh, co dlužíme, jak si z důvodu slušnosti během poslední schůze. Eh, bych eh, řekl, že za pět let jsme dělali spoustu věcí, z pět let uplynělo. Chci poděkovat paní předsedkyně výboru, za skutečnou eleganci při vedení zasedání výboru, důvěru, kterou jste nám eh, dávala, také vaši disponibilitu. Eh, v každém případě vám za to všechno děkuji. Paní komisařko, vy víte, já jsem eh, kouřil 26 let a já jsem se vám svěřil že mi to, že někdy jsem um, um, kritizoval kohezní politiku a t- dobu, co jsem tady, jsem si uvědomil, eh, jakou význam, jaký význam má kohezní politika, především pro zámořská území. Vy jste udělala skutečně mnoho. Bylo to velmi obtížné, ale nikdo eh, nemůže spochybnit, že jste měla dobrou vůli, že jste pozorně naslouchala především ultraperiferním regionům a za to vám chci poděkovat jménem svých kolegů. Není nás příliš uh, možné za, ty, za tyto uh, francouzské uh, zámořské regiony, nás tedy není mnoho. A uh, rozvoj na, našich um, regionů je takový, jaký je díky tomu, že kohezní politika představuje 30 rozpočtu a je také ve prospěch rozvoje našich území. Sáhli jsme mm, blých vítězství, musím říci, pro zámořské regiony, vlastně manění rybolovu, nový fond pro rybolov věřím, bude užitečný pro naše území a také jsme e, získali v oblasti státní pomoci, e, pomohla jste nám v mnoha věcech, že kdybychom byli sami, tak bychom nebyli úspěšní, neměli bychom takovéto výsledky. Chci poděkovat i všem kolegům, kteří pozorně naslouchali, kteří nám umožnili v celé řadě oblastí, mm, postupovat se dostat dál velmi otevřeným způsobem. E, poté, co jsem... Já už tedy odcházím po 42 letech v politice a a věřím, že to je, mm, by to bylo velmi pozitivní. Hodně jsem se naučil od vás, pochopil jsem, že Evropa je nezbytná, a chci říct, že t- tato Evropa, která nám tak dobře slouží, je z mnohých stran špatně vnímána, proto máme před sebou hodně práce, aby Evropa byla blíže občanům a tady budeme potřebovat Evropu, jako Evropa potřebuje nás. Takže děkuji vám. Thank you so much, Mr. Moscow. Velice děkujeme. Nyní pan Hetman a pak ještě pan Obelič. Pan Hetman, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Rád bych se připojil k těm, kteří vyslovili na adresu všech eh, velice krásná slova. Rád bych podtrhnul, že práce zde na výboru během posledních pěti let mi přinášela mnoho radosti. Od samého počátku A zde musíme podtrhnout, že za mnohé větším panu Van Nisterejovi, já jsem se od něj velmi mnoho věcí naučil. A na, po, naučil jsem se také mnoho věcí od všech, kteří zde na výboru pracují. Pracují na utváření politiky soudržnosti po roce 2020. Udělali jsme vše proto, abychom posílili solidaritu v Evropské unii. A já se domnívám, že, že solidarita je to nejhodnotnější, co zde po sobě zanecháváme, jako naše dědictví, jako náš odkaz. Musíme zdůraznit, že všechny regiony si zaslouží respekt. Obzvláštní pozornost bychom měli věnovat regionům, které mají největší problémy. zareagovali jsme na téměř všechny výzvy, které se před námi objevovaly během této doby. Děkuji paní komisařce za spolupráci. Naší paní předsedkyni bych také rád poděkoval za mistrnost, eh, se kterou předsedala našim schůzím. Děkuji všem kolegům a kolegyním za velice podnětné diskuse. A ještě jednou zdůrazňuji, že pan Van Nisteroj zde na výboru se hrál skutečně zásadní roli, alespoň pro mne, já jsem se od něj naučil mnohému a doufám, že budu schopen tyto vědomosti i nadále využívat budoucny, budoucnu v mé práci. Děkuji vám všem. Všichni můžete být velice hrdí na práci, která zde byla odvedena. Vím, že naše práce zde má sloužit regionům a obcím a že regiony a obce si naší práce velice váží. Jménem všech regionů, také polských regionů, bych chtěl vyslovit obrovská slova díků. Děkuji za tato hezká slova a nyní pan Kablek, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci říci, že jsem byl poslancem pouze jeden rok. Eh, na Eh, nahradila jsem pana Jensa Nistra, který bohužel před rokem zemřel a který byl velice ehm, dobrým poslancem, eh, který pomohl zejména regionům třeba v severním Finsku, eh, pardon, Švédsku. Chci vám poděkovat za veškerou práci, kterou zde odvádíte a kterou jsem odváděla spolu s vámi. Myslím si, že je dobré také podívat se na výsledky politiky soudržnosti v praxi. Je dobré, abychom všichni stáli zajedno, abychom byli zajedno i v eh, dobách, která jsou často obtížné. Jménem eh, frakce SAD bych vám chtěl poděkovat, paní komisařko, protože jsem zde dnes za SAD jediný. Přeji vám hodně úspěchů v budoucnu, také bych chtěl poděkovat paní předsedkyni, všem kolegům, eh, všem pracovníkům Evropského parlamentu a všem, kteří se podílí na, to, abychom bojovali za lepší Evropu. Děkuji. Děkuji a nyní pan Zver. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Zdvořilost si žádá, abych i já se chopil slovo, i když jsem zde na výboru pouze náhradníkem. Musím podotknout, že já jsem se zde na výboru mnohému naučil. Je to pro mě velice prospěšné pro moji politickou a odbornou kariéru. Děkuji mnohokrát panu Fanisterejovi za podporu. On nás na skupině velmi motivoval, motivoval k aktivní účasti. Rád bych ještě zdůraznil jednu věc. Nebyl to jenom obsah naší práce. Co se mi líbilo, bylo i to, že jsme zde na výboru měli velmi přátelský způsob spolupráce, přátelskou atmosféru a za to vděčíme v mnohem ohledu také vám, paní předsedkyně. Myslím si, že náš výbor by se také mohl nazývat výborem pro evropskou solidaritu, neboť solidarita je základní kámen, o který se Evropská unie opírá a rozdělování prostředků pro rozvoj, přidělování těchto prostředků pro regiony, které je potřebují, je výrazem nesmírné solidarity kterou Evropská unie takto provazuje a my jakožto Evropský parlament k této solidaritě přispíváme. Protože jsem velice hrdý na to, že během tohoto mandátu se mohl být část, eh, součást této rodiny, tohoto výboru. Děkuji vám všem a zejména paní předsedkyně za vynikající způsob vedení našeho výboru. No já na to mohu říct si pouze děkuji, děkuji všem za vaše hezká slova a nyní mi dovolte předat slovo paní komisařce. Paní komisařko, prosím. Chtěla bych všem poděkovat za hezká slova a i za hezké vzpomínky. To si všichni pamatujeme, jak to vlastně začalo, mé slyšení, eh, ty věci ohledně té eh, inteligentní specializace a všechno další, na čem jsme pracovali. Ale, jak také říkáte, ještě zapotřebí mnoho práce, ještě zbývá mnoho věcí, které je třeba vykonat. Dovolte mi, abych zareagoval na některé vaše otázky. ale já doufám, že mm, i ty věci, které ještě nebyly dořešené, že ty tedy na těch se bude dále pracovat. Pane Milderborne a pane eh, já chci říci, že jsem také zklamaná, že nedošlo k dohodě ohledně té legislativy ještě před eh, novými volbami. Pane předseda Juncker i já jsme mm, o to usilovali. Opravdu jsme se domnívali, že by to bylo něco velice důležité pro jednotlivé členské státy, pro jednotlivé regiony a pro jejich lídry, aby měli určitou jistotu ohledně toho programovacího období, že ta další programovací období nezačnou s nějakými spožděními spojenými s přijímáním toho balíčku. Bohužel to nevyšlo a skutečně doufám, že do konce tohoto roku ta dohoda, k té dohodě dojde. Zítra, až budeme mít jednání na radě v Bukurešti, tak určitě povzbudím členské státy v tom, aby pokročili s těmi jednáními o legislativním balíčku. Trialogy mohou být zahájeny okamžitě po té, co bude zvolen Evropský parlament. Pro nás je to velice důležité, protože teď eh, ten trialog eh, byl zahájen příliš pozdě. Je to také kvůli komisi, která předložila ten návrh, nebo která ho předloží 2. května. Takže je důležité, aby se pokračovalo i s dalšími diskusemi, s těmi neformálními diskusemi. A chci říci, že eh, budou zahájeny diskuse s členskými státy bude to i vlastně e, společně s diskusemi, které jsou e, ohledně programovacího období 2014-2019 a bude se to týkat i toho dalšího programovacího období 21 až 27. A uvidíme tedy, jak to bude potom s proplácením e, vlastně těch faktur. Uvidíme, záleží to na tom, kdy bude schválen ten balíček. Jak jsem říkala, bude se pokračovat s diskusemi a s jednáními o těch hlavně těch věcí. Týká se to také toho bodu 5 Rovněž bojuji za ten návrh komise, který je velice mm, jasný, ale musíme také ještě čekat na návrhy Evropského parlamentu, musíme projednat a musíme to také projednat se všemi členskými státy. Zde tím jsem tedy odpověděla panu Van Valtebultovi i paní Damatou, doufám je to tak, že my jsme podali návrh a teď je to v rukou Evropského parlamentu a rady, což jsou spoluzákonodárci. Ale my jsme připraveni třeba nabídnout nějaká vysvětlení nebo nabídnout konstruktivní řešení, aby byl nalezen kompromis. Myslím si, že to je skutečně velice důležité. chci teď být upřímná, nebo chci hovořit upřímně s vámi i s eh, ministry. Chci, chci říci, že je zde veliká spolupráce právě s hejtmany, s, s představiteli jednotlivých regionů členských států. A právě díky nim se daří ty naše návrhy realizovat. Ještě jsem hovořila také o komunikaci, musíme dokázat, musíme být schopni oslovit každého občana. Jedná se o evropský projekt pro občany, není to nějaký projekt pro Brusel. Tento projekt se týká každého členského státu, každého regionu, každého občana, každé obce. My jsme se, já jsem se třeba snažila eh, navštěvovat regiony, Snažila jsem se třeba hovořit o tom, že e, třeba modernizace jejich nemocnice nebo nějaké dopravní projekty, že to všechno je vlastně díky solidaritě Evropské unie. Možná se mi v tom také mohlo ještě dařit lépe, ale zároveň jsem také musela být i zde v Bruselu, musela jsem mm, spolupracovat i s Evropským parlamentem, takže snažila jsem se zkrátka dělat, co jsem mohla ve své funkci. Chtěla bych vám ještě poděkovat za vaše vyjádření. Paní předsedkyně říkala, že se nám podařilo dosáhnout mnoha úspěchů, ale také je dobré si uvědomit, že po sobě necháváte určitý odkaz, který je zároveň i takovým eh, stavebním kamenem pro další budoucí výbor pro regionální rozvoj, který pak bude s tou další budoucí Evropskou komisí eh, spolupracovat na dalším rozvoji Evropy. Už eh, tedy nechci nějak dlouze hovořit, chtěla bych vám ještě všem poděkovat. Také doufám, že mno, mnoho z vás uvidím při volbách a přeji vám i ob, jinak mnoho štěstí do vašeho osobního života. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařko. Tímto skončíme diskuse mm, podle pořadu jednání. A já mám před sebou poslední bod, a to, jsou, to je různé. Pan Van Nistelrooy, prosím. Um, Eh, eh, já mám jednu otázku. Eh, budou naše piloty prodlouženy do příštích let? To mám tady otázku na komisařku. Vám už jsme možná odpověděli. Ze své strany já jsem řekla ano, všechny piloty jsou převedeny do Eh, rozpočtového výboru a do komisy. Pokud komise k tomu chce něco říci, chcete tedy reagovat? Já jsem zapomněla poděkovat svým službám v komisi. A mm, v začátku Walter Defa, Marla Meter a další DG Regio je mi mm, ctí, že jim mohu všem poděkovat za jejich tvrdou práci a spolupráci um, mezi parlamentem a těmito službami, protože bez nich samozřejmě nejsme dostatečně tedy e, bavení. Chci poděkovat všem frakcím v Evropském parlamentu, všem službám a je mým také mou povinností poděkovat i, povinností tedy poděkovat i komisi. Dobře, děkuji. Takže tím jsme za, uzavřeli bod různé. To si budu pamatovat pokaždé, eh, když to zmíním, tak si vzpomenu na pana Van Nistleroje. Takže tímto končím dnešní schůzi. Budeme pokračovat krátkou společenskou akcí. Dáme si tady skleničku eh, vína zde v předsálí eh, společně s Mm, také s paní komisařkou, která bude mít tiskovou eh, zprávu před eh, touto zase eh, dací místností, kde zopakujete to tež. Děkuji.